Yes, hello. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte na zasedání ITRE a začneme schválením pořadu jednání. Ten máte ve své složce, pokud k tomu nemáte žádné připomínky, považujeme návrh pořadu jednání za schválený. A nyní musím říci, že máme všechny jazyky k dispozici, kromě rumunštiny. A zápis z druhého září máte rovněž ve složce. Pokud nejsou žádné připomínky, tak je i tento zápis eh, schválený. Prvním bodem je vysoká úroveň bezpečnosti sítí a informací v Unii. Spravodajkou je Pilar del Castillo. Měli bychom se tímto tématem zabývat 40 minut. Takže zpravodajka bude mít pět minut, pak stínový zpravodajové tři, další zájemci dva a zástupce komise tři minuty. A prosím, abyste respektovali tento řečnický čas. A nyní již bez dalších prutáv dávám slovo Pilar del Castillo. Děkuji. Pane předsedo. Takže toto je první výměna názorů legislativnímu dokumentu o vysoké úrovni bezpečnosti sítí v Evropské unii. A jakožto zpravodajka k tomuto tématu, k této zprávě, nyní vám uvedu tento návrh, který je k překladu bude zaslán 16. října, což je už pozítří. Jakmile budou k dispozici přeložené verze, setkám se se stínovými zpravodaji, což tedy z důvodu harmonogramu může být teprve na začátku listopadu, ale dám vám k dispozici přesné datum, jakmile ho budeme mít. Jde tedy o návrh, který je v podstatě reakcí na žádost z roku 2010, která se týkala digitální agendy pro Evropu. Domnívám se, že je to návrh opravdu potřebný, protože chceme-li využít veškerých příležitostí, které skýtá digitální společnost, musíme věnovat pozornost zabezpečení sítí. Neustále se objevují nové a nové výzvy, které si vyžadují spolupráci v oblasti bezpečnosti. A na to se právě tento návrh zaměřuje. Čili je to příležitost, které se musíme chopit a musíme do ní vložit veškeré, veškerou naši energii, úsilí. Zbývá nám už jen málo času do konce funkčního období. A proto budeme muset na tom zapracovat opravdu usilovně. Nyní k hlavním bodům tohoto návrhu. Jakým způsobem bychom měli utvářet návrh parlamentu? A jak můžeme přispět k dalšímu zlepšení tohoto návrhu, původního návrhu komise. Takže prvním tématem je e, účinnost, což je důležité, protože tam jde o to, abychom se nezaměřovali na některé zbytečné věci, abychom jen nezmnožovali byrokraci. Naopak musíme jít přesně opačným směrem musíme neustále eh, dít nad tím, abychom to dělali účinným způsobem. Takže pokud jde o účinnost v oblasti kyberbezpečnosti, je potřeba zanalizovat některé prvky návrhu komise, eh, které se zabývají eh, vymáháním. příloze dvě jsou závazky, také v příloze 4 jsou tedy závazky, které jsou rozšířeny na všechny poskytovatele služeb. Je to otevřený seznam a to vyvolává určité problémy. Právě protože je ten seznam otevřený. Jistě, není to tak špatné, protože budeme potřebovat zařadit do seznamu nové prvky. Ale problematické je to, ta jeho šíře. To znamená, že je velmi eh, široký a to je problematické. Vytvář, snažíme se tady vytvářet určitou kulturu bezpečnosti, to je dobré. Zároveň se však vystavujeme riziku, že vytvoříme jakousi dodatečnou úroveň evropské byrokracie, která bude těžko eh, uřiditelná eh, jednotlivými státními orgány. A tato kultura bezpečnosti by pak nebyla založena na řízení rizik. informace by nemusely plynout oběma směry mezi poskytovateli tedy a vládami. Pokud jde o kapitolu 4, ta by měla být omezena na některé základní služby v oblasti energetiky, dopravy, zdraví, finančních trhů. Bylo by tudíž lepší modifikovat přílohu 2 a pokud jde o veřejné orgány, měla by existovat určitá rovnováha mezi povinnostmi, které již mají a povinností, kterou, která nám byla svěřena, eh, tedy to znamená digitalizovat některé služby. To se rovněž eh, do mé zprávy promítne. Pokud jde o účinnost, tak musíme tady ještě přehodnotit návrh komise tak, aby každý členský stát vytvořil příslušný orgán, který bude mít za úkol monitorovat zavádění směrnice. Existují různá řešení v různých státech. Každý členský stát má vlastní strategii eh, kyberbezpečnosti mohou si vybrat jeden orgán pro všechny sektory, anebo mohou existovat jednotlivé orgány, které pak předávají informace ústřednímu regulačnímu orgánu. Bylo by více funkční, kdybychom nevytvářeli nový orgán, ale kdybychom měli jeden jednotný kontaktní bod, který zodpovídá za všechny informace, který je jakýsi tedy informačním kanálem. A tento kontaktní bod se by, by se měl účastnit té informační sítě. Pokud tento mechanismus bude příliš nepružný, nebude fungovat. Musíme členským státům proto dát dost pružnosti k tomu, aby mohli využívat existující mechanismy. Pokud jde o schopnost rychle reagovat na mimořádné situace, tak by měla platit obdobná logika. Některé členské státy již mají e, struktury a mechanismy, které jsou někdy soukromé, někdy veřejné, někdy národní, někdy jsou specializované podle rezortu, podle odboru, mohou být také součástí vlády. Modely jsou zkrátka různé a to musíme vzít na vědomí model kyberbezpečnosti v každém státě se může také lišit. Musí existovat určitá koordinace při uplatňování politických technických kritérií při stanovování priorit. Měli bychom po členských státech chtít pouze to, aby tedy zajistili schopnost reagovat na mimořádné eh, situace, tak jak je stanoveno v příloze 2, ale aniž by to jakýmkoliv způsobem bylo eh, na úkor existujícího modelu eh, v členských státech ty eh, orgány pro řešení mimořádných situací musí být samozřejmě v pohotovosti eh, neustále, non-stop. Opět jsou to pouze minimální požadavky koordinace. Další aspekt. Musíme posílit důvěru mezi jednotlivými subjekty, včetně operátorů, aby jednotlivé incidenty nějak nepoškozovaly, aby existovala také i obecná důvěra v internet. Cílem návrhu je dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti internetu. A v konečném důsledku jsou naší cílovou skupinou spotřebitele. Musíme eh, samozřejmě zohlednit eh, důvěrnou povahu některých informací. Myslím, že jsem již využila svůj řečnický čas, pěti minut. Takže to je z mé strany zatím vše. Budeme mít, eh, jsou tady některé pozměňovací návrhy týkající se eh, delegovaných aktů a tak dále. Um, takže tolik na úvod. Zítra, jak říkám, zašlu ten text k překladu. a zhruba za dva týdny se sejdou stínoví zpravodajové, to už budeme mít k dispozici překlady. Pochopitelně, že jsem připravena o tom diskutovat s kýmkoliv, koho toto téma zajímá. Je to téma tak významné, že si jistě zaslouží i vaše příspěvky, které tomu ještě dále pomohou. Děkuji. A nyní dám slovo panu Klanderovi, Klandemu. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, já zde přečtu poznámku svého kolegy, který bohužel se nemohl dostat. Cíle a principy komise které vypracovala komise k bezpečnosti, kyberbezpečnosti, jsou dobrým výchozím bodem, ale třeba si osvětlit ještě další aspekty. Možná, že nyní dojde ke zdvojení určitých aspektů, ale je třeba tedy vysvětlit, kdy je třeba notifikovat porušení bezpečnosti, jaké jsou úkoly jednotlivých orgánů, jak mají zacházet s jednotlivými podněty. Potom je to otázka důvěry, rušení a také způsobu, jak řešit případy prostřednictvím jednotlivých eh, úřadů. Porušování ochrany osobních údajů by mělo být opraveno stávajícím a budoucím právem Evropské unie. Je třeba vyjasnit, které podniky jsou povinné notifikovat. Pan Kalfin navrhuje vyloučit eh, dobro, eh, zapojení hardwareových a softwarových podmínků povinné, ale mělo bychom je eh, zavázat k dobrovolnosti. Pan kolega Šváb z výboru IMCO chce vyjmout také eh, veřejné orgány, ale to by vedlo k nerovnováze soukromého a veřejného sektoru. Bezpečnost informací by neměla rozlišovat podle majitele sítě. A poslední důležitý bod je tento Členské státy eh, musí zajistit, aby, skupiny, aby vznikly skupiny pro reakci na počítačové hrozby, takzvané CERTy. Tolik pan kolega Kalfin. Děkuji, pane Glante, a nyní liberální Němec, pan Jürgen Kreuzmann. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, bezpečnost informačních a telekomunikačních technologií je čím dál tím důležitější a bolestně to zjišťujeme čím dál tím více. Jsme závislí na tom, aby fungovala naše centrální infrastruktura a proto se musíme postarat o její ochranu. Protože e, různé případy mohou mít velké dopady. Je třeba zvýšit úsilí a koordinaci na evropské úrovni a vytvořit srovnatelná pravidla, která podnikům, které působí v mnoha státech, také usnadní jejich činnost. Základní myšlenka v návrhu komise je jistě správná, nicméně u několika detailů mám své obavy. Je to rozsah působnosti, který je velice široký a není zcela jasný pro všechny aktéry. Musíme zde stanovit jasné hranice na které poskytovatele se směrnice vztahuje a na které ne. Dále zpochybňuji otázku, zda skutečně mají být zahrnuty některé služby. Například oblast bankovnictví a energetiky je ústřední pro eh, fungování ale proč dáváme online nákup a sociální sítě do stejné kategorie mi není jasné. To by se podle mě mělo ještě více upřesnit. Dále, povinná notifikace. Otázka je sporné, zda nám to dodá více bezpečnosti a zda by nebylo lepší být v některých oblastech flexibilnější, zvláště tehdy, když v některých oblastech už existují systémy založené na dobrovolnosti. Některé hospodářské oblasti už jsou na eh, kybernetickou bezpečnost připravené lépe než jiné. Proto ten eh, přístup, že se to bude jednotně aplikovat na všechny, se mi zde nejeví jako vhodný. Potom otázka citlivých dat. To mohou být obchodní tajemství nebo údaje o zákaznicích. Jde o to nastavit důvěru. Budou se zveřejňovat průběžné zprávy a nemělo by to vést k nějakým dalším útakům tím, že se budou oznamovat různé slabiny. Také by neměl být jednosměrný proud informací jenom ze strany hospodářství, ale hospodářská sféra by také měla dostávat zpětnou vazbu. Mělo by být jasné, na který úřad kterého členského státu se má daný podnik obrátit, pokud podnik působí ve více státech. Určitě Eh, při online službách není vždy jasný, eh, jasné, které místo plnění, takže zde by mělo dobré to trochu více harmonizovat. Ale jsem si jist, že tyto problémy ve spolupráci se spravodajkou zdárně vyřešíme. Těším se na ní. Děkuji, pane Krojcmane, a nyní za zelené paní Arnestote. Thank you, chair. Děkuji, děkuji pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve bych poděkovala paní zpravodajce za to, za to úvodní vysvětlení, jak ona sama eh, zdůraznila, jedná se o velice důležité eh, téma a je to téma, které bude velice důležité pro náš výbor. Existují dvě studie, které eh, upozorňují na to, že rozsah je skutečně velice velký a velice komplikovaný. Jsme rádi, že se věnujeme této otázce jako otázce vnitřního trhu. Eh, pochopitelně internet používáme pro soukromou komunikaci, pro eh, obchod, pro eh, nákupy, pro sdílení inovací a tak dále. Čili jedná se skutečně v zásadě hlavně o občanské využití a je proto důležité, abychom my, občané, jsme udělali všechno pro to, aby naše budoucnost byla lepší. Líbí se nám používání internetu. Udělali, komise už této věci udělala hodně věcí ale existuje stále ještě řada věcí, které je potřeba řešit. E, myslím si, že směr celého uvažování není úplně pochopitelný e, průmyslová odvětví jsou velice e, kritická. Někteří upozorňují na to, že nerozumějí tomu ehm, návrhu. Ehm, někteří upozorňují na to, že by se tím neměl zabývat výbor pro obranu. Pochopitelně tento návrh vůbec tam neměl být eh, poslan, měl být zaslán eh, lidem, kteří se zajímají, zabývají o vnitřní trh. Čili není úplně jasné, eh, o co komisi šlo. Myslím si, že bezpečnost není účel, musí to být také prostředek pro dosažení tohoto účelu. Ehm, je eh, potřeba si uvědomit, že eh, také ve výboru LIBE se zabýváme eh, otázkami nejrůznějších skandálů z poslední doby. Existují také nejrůznější zprávy o kybernetickém zločinu. A zdá se, že komise tedy si myslí, že by bylo dobré mít také zabezpečenou síť pro lidi, kteří komunikují na vládní úrovni. Proč? Proč by tito lidé měli mít takovéto výhody, když nám jde přece o důvěru v těch obecných, eh, na těch obecných platformách, je potřeba, aby ty platformy byly skutečně eh, bezpečné pro všechny. To si myslím, že je otázka, na kterou měla Evropská komise reagovat v, této, v tomto návrhu směrnice, ale myslím si, že těch kroků eh, tímto směrem je v tomto návrhu velice málo. A jsou to kroky malé. Čili jaký by byl rozumný další postup eh, vis tato direktiva. Myslím si, že bezpečnost těchto sítí eh, je stále více přenášena na vojenské útvary. A přitom kyberprostor a zločiny v, v kyberprostoru se přenášejí e, také na e, různá ministerstva e, dopravy. Jinými slovy, vojenské útvary, které vůbec nejsou schopné po, jednat o tržních záležitostech, o ekonomických záležitostech, zkrátka to mají v současné době na starosti. Ehm, a vojen, vojáci jsou schopni vydat jeden rozkaz a tím se potom všichni musí říšit, řešit, myslím, řídit. Pardon. Myslím si, že toto platí o vojenském prostředí, ale na tom našem, v tom našem kontextu, v civilním eh, použití, tam potřebujeme důvěru, tam potřebujeme eh, také přátelské vztahy mezi lidmi a takže já si myslím, že eh, tato ehm, směrnice potřebuje více transparentnosti ehm, takže když proti nám zautočí eh, ti eh, zločinci, tak eh, musíme vědět, co máme udělat, musíme vytvořit pravidla, která budou zcela jasně stanovovat, kdo je zodpovědný za co a na koho se obrátit, když věci nejsou tak, jak mají být. Existuje celá řada statistik týkajících se těchto kybernetických zločinů, ale tyto statistiky nejsou dostatečné v současné době asi 290 milionů eh, euro ročně, které, o které přicházíme kvůli právě eh, nejrůznější trestné činnosti na internetu. To znamená, že někdo na to vydělává obrovské peníze a eh, o co tedy jde. Komise by toto mohla vysvětlit jenom tím, že by získala všechny informace od dvou společností, například McAfeeho, společnosti McAfee a Semantic. A to by potom tedy vedlo k vytvoření skutečně dobré funkční politiky. E, vidím, že pan e, předseda už se na mě chystá. Existuje celá řada kritických e, věcí v této směrnici. Komise sice vyráží správným směrem, je to tržní otázka, ale Měli bychom se právě na tyto věci soustředit. Na druhé straně platí, že komise některé věci neřeší a my jako parlament musíme se těmto věcem věnovat, pokud chceme, aby internet skutečně byl tou hnací silou naší ekonomiky v budoucnosti. Děkuji vám. Amelia understood, Děkuji, Amelia. A nyní Vicky Ford za EKR. Děkuji. Pokusím se vyjádřit k některým připomínkám kolegů počínaje paní zpravodajkou. Děkuji za tu připomínku, že se budete zaměřovat na energii, dopravu, zdravotnictví, jsou zná ty esenciální služby. A také za to, že jste zmínila, že respektujeme funkční systémy členských států, protože pokud budeme příliš nových věcí předepisovat, tak vytvoříme jenom problémy. Takže musíme mít jistotu, že všechny členské státy mohou mít určitou úroveň eh, bezpečnosti sítí, ale zároveň budou moci používat svých vlastních strategií a své eh, vlastní týmy reakce na eh, případné problémy. Abychom tím nějakým způsobem nepoškozovali stávající struktury, pokud již existují a fungují v členských státech. Paní zpravodajka, myslím, že řekla poměrně relevantní věci k byrokracii, zvláště pro malé organizace nebo organizace, které jsou mimo ty čtyři základní sektory. Musíme mít jasno v tom, kdo spadá do rozsahu působnosti a k tomu bych uvítala některé pozměňovací návrhy. Jinak já chápu vaši připomínku k závazkům veřejného sektoru Pilar, a uvidíme, jestli to bude podobné jako zpravodaj v IMKU, který se z článku 14 snaží eh, vyčlenit veřejné orgány, zaměřit se na neveřejný sektor nebo neveřejné orgány. Existuje určité znepokojení, pokud jde o nakládání s důvěrnými informacemi, abychom nějakým způsobem nepodkopali důvěrnost a aby pak lidé se báli zapojit z tohoto důvodu. Já nes, naprosto nesouhlasím se stínou zpravodajskou za e, zelené, která nenaslouchá kolegům. Ani předseda. To nesouhlasí s obranou, to má nic společného s obranou. Jsou některé prvky je naprosto důležité, abychom nebránili zemím mít bilaterální uspořádání s třetími státy. To musí být jasné i podnikům. Čili musí být jasné, že je to e, směrnice pro minimální harmonizaci. A myslím si, že paní zpravodajka, myslím, že řekla některé velmi důležité věci k důvěře. To znamená, aby lidé skutečně měli důvěru v, ve sdílení informací prostřednictvím eh, sítí. A tudíž bude důležité, aby nebyly postihovány ani podniky ze sdílení informací, protože samozřejmě, že si přejeme systém, který funguje a eh, který nebude neustále pokulhávat za vývojem, ale eh, půjde s ním eh, krok, eh, bude s ním držet krok. Děkuji, paní Ford. A nyní dostanou slovo další zájemci s tím, že máte dvě minuty. Jako první pan Kulalos. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že zde opravdu chceme zrealizovat dobrý přístup sloužící k posílení bezpečnosti informačních sítí a je také důležité, aby to vyhovovalo eh, příslušné potřeby jednotlivých států a reflektovalo to i jejich citlivá místa. Doufám, že návrh komise povede k takovému kompromisu, vám se, že dojde k určitému roztříštění tohoto návrhu a zdržení a že to spíš odpovídá nějakým byrokratickým požadavkům komise, že každý komisař má nějaké svoje pole působnosti a pak budou chodit dotazy týkající se jednotlivých kon, komisařů a spíše bychom potřebovali ale takový nějaký jednotný evropský přístup k této věci. Domnívám se, že jsou zde tedy některé nedostatky, například otázka, kde končí ta kybernetická bezpečnost, kde e, začínají nějaké přestupky nebo trestné činy v e, internetovém prostoru a jak s tím zacházet na mezinárodní úrovni. Někdy máme takový pocit, že už ztrácíme vztah k realitě a nevidíme, co se všechno děje na internetu nebo co se tam může dít. Opravdu jde zde o bezpečnostní přístupy. E, to vyhovuje komisařům a jejich kabinetům, ale nevím, jak tím způsobem to má být užitečné pro veřejnost, protože každý den býváme svědky útoků na velké podniky, které se odehrají během několika vteřin a mají mezinárodní měřítko. Jenom v posledních měsících bylo několik případů, kdy došlo k útokům na podniky, kde jsme předpokládali, že chrání údaje a své zákazníky. Takže jeden vnitrostátní předpis tam nepostačí. A například Vodafone v Německu to se týkalo dvou milionů lidí, nebo firma Dolby 1,9 milionů občanů, těm byla ukradena jejich data, jejich osobní údaje. A hekři dostali přístup k určitému programu a opravdu to ukázalo, že v posledních měsících se odehrály velice detailně naplánované útoky takže opakuji, to, co zde sepsala komise, spíše odpovídá představám komisařům, které, kteří mají představu o silnější ochraně na internetu, ale musíme opravdu začít od toho nejslabšího článku v síti a chránit jej a tím je právě občan a veřejnost. Na to nesmíme zapomínat. Uh, just before. Děkuji. Paní Anoc, uh mě požádala, jestli by se mohla obrátit na britskou delegaci s otázkou. Já pochopitelně nemohu vám umožnit eh, je, položit otázku britské delegace, ale můžu se obrátit na paní Ford a mohu se jí zeptat, jestli je ochotná reagovat na tuto otázku. V tom případě eh, dostanete slovo poté, co si vyslechneme pana Ilise. Ale nejprve potřebuji vědět od paní Ford, Myslím si, já jsem jenom řekla, že eh, zásupkyně zelených zkrátka neposlouchala, co já říkám. Já jsem poslouchala, co ona říká. A já jsem zkrátka pouze reagovala na to, že ona zkrátka vstala a šla si povídat. Místo toho, aby poslouchala, co říkám. Eh, jestli se mi chce omluvit, tak ať se mi omluví, ale jinak ne. Eh, dobře, tak nejprve pan Ellis. Dámy a pánové, já nechci reagovat ještě na to, co zde zaznělo, ale chtěl bych několik obecnějších poznámek. Za prvé, to, co zde zaznělo, něco shodné, něco je rozdílné, ale prostě to není v kompetencích tohoto výboru. Při rozdělení kompetencí s výborem IMCO jsme vlastně přišli o všechny důležité paragrafy. To, co zde vše je popsáno, je v příslušnosti výboru IMCO a my máme pouhé stanovisko a musíme si to uvědomit. Když zde byly formulovány ty ambiciozní přístupy, tak musíme opravdu něco vymyslet, jak to do té zprávy vůbec protlačit. To za prvé. Za druhé IMCO předložil asi 113 pozměňovacích návrhů. V podstatě obsali to, co jim poslali invenské státy z ministerstva hospodářství a vnitra a víceméně to odpovídá situaci v členských státech. Co podle mého názoru je třeba změnit? Za prvé, bude zde neustálá diskuze na téma, co to je kritická infrastruktura. Zde také nejsou také slab, stabilní příliš smlouvy a otázka, jaký zde máme vliv. Už jsme o tom diskutovali opakovaně a prohráli jsme, protože ministři vnitra řekli, že to budou definovat oni, co je kritická evropská infrastruktura. Paní Anders Dotyr má pravdu, že pokud chceme mít nějakou rámcovou definici ve smlouvách, tak bychom se měli vztahovat na vnitřní trh a nikoli řešit kritickou otázku, jak definovat kritickou infrastrukturu a nakolik zde vůbec jsme příslušní toto činit. Otázka dobrovolných závězků průmyslu. Já jsem zde poněkud překvapen, co všechno rychle odpouštíme průmyslu. E, nechrání příliš přece e, ani uživatele, ani zákazníky, ani jejich akcionáře. A i když podporuji myšlenku volného trhu, tak nevím, v výboru IMKU vyněli výrobce softwaru, hardwaru, veřejné instituce a to celé se ti oslabuje a přitom je velmi těžké definovat tu kritickou infrastrukturu a tím to se to stává ještě slabší. Měli bychom říci, že si přejeme systém dobrovolnosti, který ale zahrnuje co nejvíce relevantních aktérů. Musíme také zvážit, nakolik ve spolupráci s hospodářskou sférou a s komisí. Jim poskytneme čas, aby toto celé vytvořili. Nicméně není možné nechat eh, hospodářskou sféru zcela stranou, jak nyní navrhuje výbor IMCO. To je podle mě nesprávné. Za druhé, pokud se shodneme na takové eh, dobrovolnosti, tak eh, musíme rozšířit také otázku poskytování informací. A to právě v návrhu komise přichází příliš zkrátka. Máme například paralelní legislativu v USA, které řeší podobnou věc a týká se to i evropských podniků a naopak. A v USA je přístup, který považuje za správný, říci ano, možná se musíme postarat o větší dobrovolnost a musí být ale definovaná. A na druhou stranu ale musíme Eh, také přijít tou regulativní cestou. Například americký burzovní dohled v listopadu eh, vydal zprávu, že v těch obchodních zprávách, výkazech obchodních činnostech je třeba vykazovat, jakým tam dochází v důsledku eh, kybernetické kriminality. Tím se najde odpověď na otázku paní Anders Dotter, že se vždy uvádí ta částka 400 milionů, ale nikde to není napsáno, no protože to nikde uvádět nemusí. Ale to je opravdu věc, kde můžeme samostatně přispět a kde opravdu něco uděláme pro evropský vnitřní trh, protože jinak zde budeme jenom zamotáni do věčného boje um, o kompetenci mezi uh, komisí a radou. Já eh, teď eh, dovolím paní Andes Doty, aby položila tu otázku. Záleží eh, ale potom na vás, paní Fordová, jestli chcete eh, to reagovat nebo ne. Paní Andestroty totiž za mnou přišla, aby se mě na něco zeptala, aby se mě zeptala, jestli má možnost položit otázku vám, protože eh, to, takže to nešlo o to, že by si se mnou přišla popovídat, takže já teď tu otázku povoluji. Pane, eh, pane předsedo, nezlobte se, ale v žádném případě zkrátka neposlouchala kolegyni, která v té době hovořila. Já si myslím, že můžeme pracovat simultánním způsobem. Já jsem ochotná se omluvit. Já vám tedy dám slovo, ale prosím stručně a potom paní Fordová bude mít možnost na to reagovat, pokud bude chtít, ale je to na vás. Eh, já se tedy omlouvám za to, že to vyznělo takto neslušně, nebyl to můj záměr, ale přesto bych se chtěla položit řád otázku. Jestliže ve, eh, ve Velké Británii eh, věnujete 500 tisíc euro na vyšetřování případů, které se dějí v jiných zemích a jak potom si můžete myslet, že my budeme mít dostatečný, dostatečnou důvěru v tuto platformu, Myslím si, že vojenský, vojenské útvary nejsou trhem. Myslím si, že internet by měl být skutečně místem, kde občané, kde se mohou řešit zkrátka civilní záležitosti. Chcete na to odpovědět? V tom případě eh, dám slovo komisi. Pan Kalber má tři minuty. Ano, děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, výboru za to, že eh, víceméně v tom širokém smyslu slova podporujete tento návrh. Pochopitelně je jasné, že některé věci bude potřeba ještě vyjasnit, o některých ještě budeme jednat. Já bych teď chtěl hovořit o těch nejdůležitějších bodech, protože máme omezený čas. Pochopitelně eh, důvěra je to nejdůležitější na celé této věci a je to také ta hnací síla, která přiměla komisi, aby skutečně se věnovala této otázce otázce důvěry, posilování důvěry mezi všemi zúčastněnými stranami, tak abychom vytvářeli jednotný digitalizovaný digitální trh eh, pro celou Evropu. Co se týče vlastního rozsahu působnosti, to je to Ehm, eh, směrnice, snažíme se být co nejvýkonnější eh, a přitom co nejméně byrokratičtí. Eh, chceme vycházet z těch existujících struktur v jednotlivých zemích, nechceme vám nařizovat nějaké nové struktury, ale je potřeba zajistit minimální bezpečnost, která bude společná pro všechny. Co se týče té diskuse, která tady proběhla, myslím si, že skutečně nejdůležitější je, Eh, jakým způsobem se to bude dotýkat různých operátorů na trhu, jakým způsobem budou vystaveni povinnostem, které vyplývají z právních úprav. Já si také uvědomuji to, co řekl pan Ili, eh, který hovořil o infrastruktuře, o tom, jak je kritická, aby tato infrastruktura byla funkční, ale nejde pouze o tuto infrastrukturu. Jde také o to, aby ty nejdůležitější eh, firmy mohly sehrávat svoji úlohu při Eh, stanovení eh, cílů digitální eh, agendy, tak abychom skutečně vytvořili jeden jednotný digitalizovaný trh, protože všechny tyto služby, které nám poskytují, jsou naprosto zásadní pro naši společnost a pro naši ekonomiku. Touto směrnicí chceme vytvořit stejné podmínky pro všechny podniky, tak, aby eh, všichni měli stejné konkurenční podmínky. Někteří operátoři telekomu eh, už se musí řídit některými povinnostmi, které jsou také změny v našem návrhu směrnice ale stále ještě budou možná se objevovat nové věci, možná, že navrhneme podobné služby, eh, které také budou spadat po tuto směrnici, tak abychom zajistili to, čemu říkám, stejné podmínky pro všechny. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Eh, paní Fodově se chtěla eh, reagovat. Ano, já bych ráda reagovala na tu vaši odpověď, na tu vaši otázku. Ano, vy říkáte, že podle vás toto dosie je dosie pro vnitřní trh a ne pro eh, obranu. A pak jste se obrátila na mě s otázkou, to znamená člověka z tohoto výboru pro průmysl, a ta otázka se týkala opět eh, obrany Spojeného království, což vůbec nepatří do tohoto výboru. Eh, nechtěla byste položit tu otázku například písemně eh, někomu z britské vlády a já vám zaručím, že tato otázka se dostane příslušnému ministrovi, který, vám na, který má to ve svém um, popisu práce a odpovím vám na to. Já Eh, eh, vám, já jsem tady řekla, eh, že existuje celá řada věcí a jsou to technické věci nebo lidský faktor, nebo také to mohou být různé útoky, které ohrožují tuto bezpečnost. Ale ta otázka, která se týká britské obrany, to je věc, kterou skutečně jsem ochotna předat příslušnému místu, ale já sama vám na ní odpovědět nemohu. Děkuji. Děkuji paní Fordová a teď dostane slovo paní zpravodajka, aby shrnula tuto diskusi. Děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, děkuji vám za všechny ty příspěvky. Já jsem věděla, že ta diskuse bude velice zajímavá. Myslím si, že tady létají vážně, což je dobře. Nejprve bych chtěl, chtěl říct něco velice zřejmého. A sice, že internet vlastně má dopad na každého, má dopad na všechna průmyslová odvětví, má dopad na trh, má dopad na bezpečnost, má dopad i na Vatikán. Eh, to všechno je internet. Takže eh, záleží na tom, z jakého úlu se na to díváme, ale v každém případě platí to, co jsem řekla, a sice, že to E, ovlivňuje e, všechny. Ovlivňuje to i děti a proto si myslím, e, že je to věc, která má obrovský dopad na rozvoj lidstva. Já bych chtěla i tento aspekt zdůraznit. Během této první diskuse jsme si vyslechli celou řadu názorů, úvah a já si myslím, že všechno nás to velice obohacuje. Obohacuje to eh, nás například to, co říkal pan Kalvin, který je jedním ze stínových zpravodajů, také pan Kreutzmann a paní Fordová říkali věci, které jsou eh, důležité, zdůraznili eh, právě tu potřebu přesně definovat rozsah této směrnice rozsah působnosti. Kromě toho se zde hovořilo o tom, aby, jak je důležité, aby tato směrnice se vyvíjela správným směrem. Také jsme zdůraznili potřebu důvěry. Pan Eile eh, eh, řekl něco, co mě vede eh, k jednomu závěru. Řekl, že každý by měl mít volbu zúčastnit se nebo ne. To si myslím, že je velice zajímavé. Je zajímavé ehm, Eh, zvážit jednotlivé prvky tohoto návrhu, které by mohly zabránit účasti, eh, jako je například seznam problematických entit. Dále potom ten eh, požadavek, aby ten dialog byl vždy obousměrný. Myslím si, že toto je potřeba podpořit a to ve všech sektorech. Eh, ty trestající vlastně prvky, jako jsou ty nejrůznější seznamy těch entit, eh, které jsou problémové, nebo požadavek na to, aby informace byly vždy dvousměrně poskytovány, to jsou věci, které jsou velmi citlivé a já se pokusím všechny tyto prvky eh, vložit do té své zprávy, eh, aby bylo komisi jasné, proč my zdůrazňujeme právě tyto konkrétní prvky. Možná by, bychom to nejlepším způsobem mohli udělat eh, například eh, nějakou formou prezentace spíš než nějakých článků. Děkuji vám, myslím si, že ta diskuse dále bude velice zajímavá. Děkuji. A nyní rychle k další zprávě pana uh, eh, Andres, Josef Andres Barej a hlasovat budeme asi ve 4.15. Ještě k té předchozí, tomu předchozímu tématu lhuta pro pozměňovací návrhy je ve čtvrtek 7. listopadu v poledne. Nyní dávám slovo již paní Barea. Děkuji vám, pane předsedo. Jedná se zde o stanovisku k tématu, o němž už jsme opakovaně diskutovali na našem výboru. Jde o to, jak přispět k tomu, aby EU vytvářela vstřícné prostředí pro podniky, a to i pro začínající podniky a pro zaměstnanost. Jedná se o stanovisko, tudíž má omezený rozsah. Hlavní body spočívají v zdůraznění integrované politiky firem a zdůraznit integraci evropských politik. Již bylo schváleno mnoho směrnic v Evropském parlamentu, ale často nebyly potom účinně aplikovány, protože nešlo politiky harmonizovat a jedna z podmínek harmonizování a byrokratizace sítě služby, možnosti investičního kapitálu i finančních nástrojů, protože jeden z velkých problémů zde právě je ten přístup k financím. Podporujeme program COSME, ale litujeme toho, že není dostatečně zabezpečený v rozpočtu a i v rámci Horizontu 2020 se bohužel věnuje málo financí právě této problematice v rámci víceletého finančního rámce. Potřebujeme stimulovat firmy a zaměstnanost. A je třeba stimulovat podnikatelské prostředí ať už také prostřednictvím školství nebo vzdělávání. Důležitý je ten způsob výchovy samotných podnikatelů. Dále otázka mezinárodní podpory, přístup k mezinárodním portálům, i mezinárodním portálům veřejné zprávy. A jde také o to pokusit se dosáhnout koordinace mezi novými, vznikajícími a už etablovanými firmami. I toto může být jistý vzdělávací aspekt. Předložíme pozměňovací návrhy, které mají doplnit toto stanovisko. Jak už jsem zmiňovala, jsme omezeni rozsahem v našem stanovisku, nicméně to stanovisko velice důležité a já pevně doufám, že prostřednictvím pozměňovacích návrhů text vylepšíme. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Říká pan Cukalas. Eh, toto je nepochybně významná zpráva. Náš eh, výbor by měl být aktivnější při koordinaci a prosazování jednotlivých zpráv z uplynulých let, které mají za cíl zlepšit podmínky našich podniků, zvláště malých a středních podniků a jejich ambici přispívat k růstu a e, vytváření pracovních příležitostí v době této globální znalostní ekonomiky. Nyní jsme v období takzvaného růstu bezpracovních míst a 6 milionů nezaměstnaných v Evropské unii. To je skutečně e, zlom v Evropské unii, ve vývoji Evropské unie. Naše společnosti nebudou životaschopné pokud nebudeme budovat novou ekonomiku eh, s tou naléhavostí, s kterou je potřeba. U nás v naší zemi čelíme eh, nezaměstnanosti mezi mladými ve výši 60%. Kromě toho dochází k úniku mozku, který dále poškozuje možnosti budoucího růstu. Přitom to není jenom řecký problém. To je něco, k čemu dochází v mnoha zemích Evropské unie. Domácnosti a další investovali obrovské prostředky do vzdělání a školení našich mladých lidí, kteří mají nyní univerzitní tituly a mají eh, dovednosti, které zůstávají nevyužity a oni eh, jsou často chyceni do tedy toho začarovaného kruhu eh, dočasné, eh, dočasných pracovních eh, míst a ehm, neusnadňujeme těmto mladým lidem a vytvářet vlastní pracovní místa, to znamená vlastní nové podniky. A i v tomto prostředí je těžké pro startupy přežít a dál růst. Ty nejlepší nové podniky, které vznikají v Evropě, musí, pokud chtějí uspět se obrátit, eh, musí odejít do Silicon Valley. Digitální hospodářství má obrovský potenciál při vytváření pracovních míst, zvláště pokud jde o sektory, v kterých je Evropa silná, jako jsou eh, kulturní a tvůrčí obory, cestovní ruch a tak dále. Tady je potřeba, obrovská potřeba financování, aby bylo možné financovat produkty, ale teď s novými technologiemi a digitálními eh, technologiemi, jako je cloud computing, tak eh, tomu, na to se nedostávají finance. Máme mnohé eh, programy a to i v horizontu 2020, ale vyčlenujeme na tyto projekty jenom minimální rozpočet, který nestačí, který nemůže změnit celkovou situaci. Nemůžeme si dovolit neinvestovat do našich mladých talentů. Musíme jim usnadnit vytvářet nové podniky a nová pracovní místa. Děkuji vám, pane Cukalas. Kreuzmann. Děkuji. Já budu stručný. Zpráva paní kolegyně, stanovisko je velice dobré, uvádí všechny ty zásadní body týkající se této problematiky. Dovolte mi několik poznámek, to je bod C, týká se e, opatření s cílem podporovat podnikání. Je to malý, malá oblast, na kterou bylo vyčleněno 2,5 rozpočtu v Eh, v mnoha frakcích si myslíme, že je třeba přiřadit financování 60 rozpočtu. Potom koordinace na všech úrovních je samozřejmě žádoucí, ale zahrnutí lokální úrovně jde příliš daleko, podle mého názoru, kombinovat eh, a harmonizovat evropská lokální opatření. Dále bych chtěl říci, že nejenom mladá nová, nové podniky potřebují podporu, ale i staré podniky, které pronikají na nové trhy. A proto eh, by to mělo platit tedy pro všechny malé a střední podniky. Možnosti internetu otvírají velký potenciál malým a středním podnikům, nicméně v praxi je zde ještě mnoho překážek digitálního vnitřního trhu, které odrazují podniky od toho, aby přeshraničně nabízely své produkty je třeba tyto eh, předprášky odstraňovat a zlepšovat podmínky vnitřního trhu, které i vede k inovacím a růstům a tím trvale udržitelným pracovním místům. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pan Lambert, pod jménem Zelených. Paní Podová pět. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že toto je skutečně mimořádně důležitá zpráva. Mám jenom několik bodů. Vy jste hovořila o tom, jak je důležité snížit byrokracii. Pochopitelně, že komise pracuje s malými a středně velkými podniky o, e, na tom, aby zjistili, jaké, e, jaké jsou, jakých je deset nejdůležitějších překvapení důvodů, proč máme takovouto byrokracii. A my teď chceme, aby skutečně se něco už stalo, aby se skutečně ve všech těchto deseti oblastech něco konkrétního udělalo. A chceme eh, konkrétní eh, akci eh, ve všech těchto deseti oblastech, tak jak o nich hovoří malé a středně velké podniky. Ano, myslím si, že je, to, že je velice důležité eh, to, že už Evropská unie už eh, zahájila určité eh, iniciativy, ale myslím si, že potřebujeme více. Musíme se obracet na členské státy se žádostí, aby podporovali to malé a středně velké podniky a to nejen finančně. Myslím si, že by se do toho měl angažovat i privátní sektor. Dále je důležité si uvědomit, že některé Eh, země již vidí to zelené světlo na konci eh, tunelu. Eh, například Irsko začíná, tam, tam Irsku se začíná říci dařit lépe. I ve Velké Británii máme několik stovek tisíc nově vzniklých malých a středně velkých podniků, čili musíme se soustředit na ty oblasti, kde se skutečně něco děje, kde se věci zlepšují. Dále je potřeba se uh, Eh, soustředit na to, aby eh, komise používala inteligentnější iniciativy, novou regulaci, eh, která Eh, bude zaměřena eh, na ty oblasti, kde je té byrokracie stále ještě příliš mnoho. Čili eh, snažím se říct, podívejme se na ty země, kde to funguje. Za druhé, soustřeďme se i na finance pocházející ze soukromého sektoru a poučme se z toho. A další bod se týká toho, že bychom měli mít skutečně konkrétní akce. A pojmenujme ty věci. Uh, Eh, řekněme, jestli eh, například chceme v našem výboru se věnovat eh, k té, té směrnici o pracovní době. Já nevím, chceme, aby toto byla kompetence v rukou Evropské unie, nebo chceme, aby malé a střední, a středně velké podniky si mohly jaksi volně odstoupit od takovéto regulace. Děkuji. Teď pan Kacford, máte minutu. Myslím si, že bychom měli poděkovat eh, paní Barera za tuto velice dobrý eh, návrh stanoviska. Ona se zmiňuje o několika velice zajímavých věcech. Hovoří o tom, že internet sehrává velice důležitou e, úlohu, e, a to e, pro financování, nejen tedy pro šíření informací. Kromě toho také zdůrazňuje potřebu jednotlivých členských států, aby vytvářely partnerství s různými podniky. Hovoří o tom, že je potřeba mít jakýsi most mezi trhem a vzděláním. A také eh, hovoří o tom, eh, jak je důležité poskytovat nejrůznější typy stáží pro eh, mladé lidi, kteří odcházejí ze škol, aby získali praxi v našem výboru bychom se měli soustředit na to, jakým způsobem můžeme podpořit právě ten podnikatelský duch, a to již v mládí. A myslíme si, že tyto Eh, věci by měly být právě v rukou těch jednotlivých podniků. Eh, dále je potřeba, abychom si vyslechli eh, obavy všech těch, kteří skutečně řídí tyto malé a středně velké podniky a přitom nesmíme zapomínat, že malé a středně velké podniky jsou skutečnou páteří naší ekonomiky. Pan Prody. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom stručně bych chtěl říci, že se domnívám, že toto téma je opravdu nesmírně důležité. Musíme zajistit firmám přístup k úvěrům, zvláště se to týká malých a středních podniků. Jde o to, aby měli také přístup k informacím a také přístup k patentům a k otázkám duševního vlastnictví. Myslím si, že no, partnerství PPP je nesmírně důležité pro vytváření pracovních míst. A rád bych také podtrhl, že je potřeba, abychom více pronikli k otázce sociální zodpovědnosti firm. protože tato schopnost vytvářet pracovní místa, zachovávat je, to je jedna z věcí, kterou je třeba hodnotit. Nejde o to pouze pohlížet na zisk. Je důležité pomoci firmám. Ani Ulskok, děkuji. Pokud jde tedy o zprávu paní Barea, tak ta tady eh, navrhuje něco eh, skutečně eh, velmi, klade se inteligentní otázku, to znamená, jak můžeme pomoci malým a středním podnikům se dál rozvíjet. Ovšem ona neudělala to, co udělali mnozí jiní v tomto parlamentu. To znamená vytvořit určitou zónu pro určitou oblast pro malé a střední podniky, kterou bychom se odchýlili od některých dalších podmínek, jako jsou třeba pracovní podmínky a tak dále. To totiž by ani nebylo dobré. Již ve svém prvním bodě paní Barea zdůrazňuje, že existuje i sociální zodpovědnost. A to znamená, že například eh, kolektivní vyjednávání, podmínky práce a tak dále, to všechno jsou eh, nescizitelná základní práva. Stejně důležitá jako pro, pro někoho, kdo pracuje pro malý podnik, jako pro někoho, kdo pracuje pro velký. Není možné žádným způsobem někomu upřít tato práva. To znamená, není možné říkat, že malé a střední podniky by měly být eh, nějakou výjimkou a že ti, kdo eh, pracují v malých a středních podnicích, mohou čelit rizikům, kteří, kterým jiní čelit nemusí. Děkuji, paní Olskok, a nyní dám slovo komisi. Yes, thank you. Ano, děkuji vám. Děkuji za možnost se vyjádřit. Takže k průmyslové politice a k podmínkám pro podniky. Pokud jde o průmyslovou politiku, tak bychom měli stanovovat spíš rámcové podní, podmínky, které umožní podnikům být konkurenceschopní, využívat svých kapacit a dovedností. Tak, abychom řešili problém nezaměstnanosti a tak dále posledním sdělení o promyslové politice jsme nastínili čtyři hlavní pilíře, a to přístup k financím a dovednostem, o těch se hovořilo. A v rámci zavádění těchto politik, tedy teď jsme v modu implementace, ale hodně ze složek této implementace závisí nejenom na komisi, ale i na členských státech a regionech. Takže my s nimi komunikujeme prostřednictvím různých for, prostřednictvím budoucích eh, programů, kohezních programů, aby bylo jasné, jakým způsobem mohou rozvíjet svoji konkurenceschopnost a průmyslový růst. Barroso, pan Barroso ve svém projevu stavu Unie hovořil o potřebě nadále zlepšovat průmyslovou politiku. Což je přesně to, co děláme v rámci přípravy eh, únorové rady. Hovořilo se také o administrativních eh, nákladech nebo byrokracii. O tom se hovoří v rámci eh, zlepšování právních norem. Teď provádíme takzvané fitness checks, jak určitá pravidla ovlivňují dlouhodobou konkurenceschopnost a jak můžeme tyto rámcové podmínky zlepšovat. Začali jsme u rafinerií um, ropných a v sektoru hliníku a doufám, že budeme odtud mít dobré příklady omezování uh, byrokracie. Děkuji a nakonec dávám slovo opět paní Barea na skrnutí. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi pouze poděkovat, protože to, co zde vše zaznělo, jde jedním směrem. A sice, že základní věc, která nám leží na srdci, je zaměstnanost. Je nám jasné, že nyní zažíváme léta hubená v souvislosti e, s tvorbou pracovních míst, i když v některých státech už zaznamenáváme zlepšení. Nicméně je důležité zde nadále pokračovat, pokusím se zohlednit všechny Eh, návrhy a těším se na spolupráci. Děkuji, Ale pro pozměňovací názory, eh, návrhy je v úterý 5. A nyní eh, tedy přicházíme k hlasování. Za dvě minuty začneme. Rubik. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych měl jednu prozbu. A sice na plánování času hlasování je pro nás nesmírně důležité, proto bych navrhl, abychom třeba až do konce května příštího roku měli detailní rozpis, na kdy je plánované které hlasování, protože pak bude pro nás také snažší se dostavit čas. Ano, tak to bychom to rádi udělali. Nicméně ono to trochu záleží také eh, na tom, jak dlouho poslanci a poslankyně hovoří, když dostanou slovo. Takže přistupme tedy k hlasování. Za prvé bychom si měli prověřit techniku. Takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. Dobrá. A ještě poznámka k prvnímu tématu. Paní Herco má kartu. Paní Ulskok, chcete slovo k prvnímu bodu hlasování? Ano. Dotaz. Tedy chci požádat o ústní pozměňovací návrh ke kompromisnímu návrhu 12. Přeji si změnit main a shell. Článek 23.1. K tomu se vrátíme. Pokud budou čtyři námitky k tomu, proti tomuto ústním pozměňovacímu návrhu, tak nebude možné ho zohlednit. Čtyři. Ale k tomu se vrátíme, až se k tomuto bodu dostaneme. A ještě paní Andrestotter má rovněž poznámku. Děkuji. Až přistoupíme k tomuto hlasování chci vyjádřit určitou obavu, že v podstatě naše práce neposílí transparentnost a spolehlivost autentikačních služeb. Máme tady velmi špatné eh, technické formulace. Myslíme si, že hrozí, že vystavíme evropské trhy eh, vlivu cizích kartelů. Thank you. Děkuji. Jsme připraveni. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 1.11 až až 1.14. 111 až 114, kde pro, proti, kdo se zdržel. Odpada. Pozměňovací návrh 12 a 16 dohromady, kde pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. 115, kde pro, proti, kdo se zdržel. Odpada. 116 kde je pro, kde je proti. Kdo se zdržel? Odpadá. 26 pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. 117 pro, proti, kdo se zdržel? Myslím, že je to nejasné. Ověříme elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto 20 proti 21, 118, kde je pro, proti, kdo se zdržel, odpadá. 119 pro, proti, kdo se zdržel, odpadá. 120 pro, proti, kdo se zdržel, odpadá. 121, kdo pro je pro, proti, kdo se kdo se zdržel? Schváleno. Nyní 1, 2, 9. Kdo je pro? Je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 18. Chcete to prověřit ještě k 1, 2, 9? Dobrá, hlasujeme k 1, 129. 129 prověřujeme. Hlasujeme. Konec hlasování. 21, 19, schváleno. 130. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Odpadá. 131 pro, proti, kdo se zdržel, odpadá. 16 pro, proti, kdo se zdržel, odpadá. 19 pro, proti, kdo se zdržel, odpadá. 35 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 138 pro, proti, že se zdržel. Odpadá 16. Chcete, bychom prověřili 138? Dobře. 138 elektronicky prověřujeme, hlasujeme. Dobrá, konec hlasování. Zamítnuto 13 proti 26, 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 159, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 159 pro věrka elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 171 pro, proti, kdo se zdržel. Odpada. Kompromis 5 pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. 191 pro, proti, kdo se zdržel. Odpada. 192 pro, proti, kdo se zdržel. Myslím, že to musíme prověřit. Elektronicky prověříme 192. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 58. Pro, proti. Zdrželi se schváleno. 193 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, kdo se zdržel schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se odpada. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 227 a 71 společně pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 45 je pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 46 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 35 pro, proti, zdrželi se schváleno, 5, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 288, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odpadá. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 95 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 351 a 103 společně. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní paní Ulfskop, máte váš pozdň, ústní pozměňovací návrh. Ano, ústní pozměňovací návrh. To first may be, chci, aby se nahradilo shall be v článku 23.1. Dobrá, děkuji. Někdo proti? Dobrá. Nikdo není proti, takže hlasujeme o kompromisu 12 ústním pozměňovacím návrhem, kdo pro, pro, proti, kdo se zdržel schváleno, pozměňovací návrh 73, pro, proti, kdo se zdržel schváleno, kompromis 13, pro, proti, zdržel schváleno, Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 407 pro, proti, zdrželi se. Odpadám. 408 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to musíme prověřit. 408 elektronická prověrka, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 409, kde pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. 410 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 411 pro, proti, zdrželi se. Odpadá. 412 pro, proti, zdrželi se. To bych rád prověřil také elektronicky. 412 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno 26 k 15. Kompromis 18 je pro, proti, kdo se zdržel schváleno. Kompromis 19, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 426, kde pro, proti, se zdržel Odpadá. Chcete prověřit 426? Dobrá, 426 hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 408139. Společně, kde pro, proti, kdo se zdržel, odpadá. 429. Chcete prověřit 428 a 139. Společně hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Dobrá, omlouvám se. 429 proti. To se zdržel. Odpada. Kompromis 20. Pro, proti, to se zdržel. Schváleno. 434. Pro, proti, kdo se zdržel. Elektronicky to prověříme. 434. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 435. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 21. Kompromis 21 pro, pro a, ještě chcete prověřit 435. Dobře. Prověřujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 21. Pro, proti, zdržel schváleno. Pozměňovací návrh 438 pro, proti, kdo se zdržel, odpadá. 442 pro, proti, že se zdržel. Odpadám. Kompromis. Ne, není to kompromis. 50, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Schváleno. Pozměňovací návrh 445, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Odpadá. Nyní kompromis 7D pro. Proti, kdo se zdržel? Schváleno. Pardon. Tady jsme to popletli. Já jsem to popletl. Musíme zpátky k 59 a 147 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 447, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 448 kde pro, kde proti, kdo se zdržel, schváleno. 449 kde pro, proti, kdo se zdržel, odpadám. Kompromis 7 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 kdo, pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se. Odpadá. 55 pro, proti, zdrželi se. Odpadá. 56 pro, proti, zdrželi se. Odpadá. 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se. A podle mě schváleno. Prověřme. 61. Hlasujeme. Konec hlasování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 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2a, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 pro, proti. Můžete zvedat ruce, jasně. Pro. Ještě jednou. Velká většina, schváleno. 73. Pro, proti. Zdrželi se. Odpada. 7. Pro, proti. Zdrželi se. Odpada. Kompromis 23 pro, proti. Schváleno. 5 pro, proti. Zdrželi se. Odpadá. 75 pro, proti. Zdrželi se. Odpadá. Kompromis 24 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Číslo 9 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 79 pro, proti. Zdrželi se. Odpadá. 80 pro, proti, drželi se, odpadá. 81 pro, proti, drželi se, odpadá. 82 pro, proti, drželi se, zamítá se. 83 pro, proti, drželi se, odpadá. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, odpadám. 89 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 90 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro, společně s šestkou pro, proti, zdrželi se, odpadá. 8 pro, proti, pro, prosím pro, zvedněte ruce proti. Musíme to prověřit. Osmičku. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se Zamítá se. A nyní závěrečné hlasování ke všem eh, přijatým návrhům elektronicky. Konec hlasování. Čili 37 proti 4, jeden se zdržel, schváleno. A nyní k legislativnímu usnesení. Hlasujeme. Konec hlasování. sedm, čtyři proti, schváleno. A pak k meziinstitučním vyjednáváním potřebujeme absolutní většinu. Čili 32 pro potřebujeme. Hlasujeme. Konec hlasování. 35 pro, 4 proti. Dva se zdrželi. Není problém musíte hlas. Já jsem to nestačila zmáčknout. Každopádně máme většinu. Blahopřejeme. A následující hlasování se týká návrhu Pila de Castillo k um, potenciálu cloud computingu. První je návrh 23 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, schváleno. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, 12. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se. Přijato 29 pro. Přejete si kontrolu 28, dobře. Zkontrolujeme 28, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Omlouvám se. Byla moje chyba. 29. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 30. Máme zde ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 31 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 32 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 33 pro? proti, zdrželi se. Přijato 34. Pan Rybegu, vy si přejete 33 zkontrolovat, ne? 34? Tu jsme ještě neodhlasovali. 34 se teď dostáváme teprve. Ale jestli chcete, můžeme zkontrolovat 33, jestli si to přejete. Dobře, takže 34 hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Bylo to jasně zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se. Také padá 36 pro, proti, zdrželi se. Přijato 37 pro, proti, zdrželi se. Přijato 38 pro, proti, zdrželi se. Přijato 40 pro, proti, zdrželi se. Přijato 41, kdo je pro, proti, zdrželi se pana, 42 pro, proti, zdrželi se také ne, 43D, kdo je pro, proti, zdrželi se, Pana. kompromis 1, pro, proti, zdrželi se, přijato, 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 50 a 51 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 52, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 53. Máme zde ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 50 4. Vy si přejete kontrolu 53 s ústním pozměňovacím návrhem. Dobře, zahajujeme elektronické hlasování. Končím hlasování. A bylo to jasně zamítnuto. Takže 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 55, pro, proti, zdrželi se přijato, 56 pro, proti, zdrželi se přijato, 57, kdo je pro, proti, zdrželi se padá, 58 pro, proti, přijato, 60 a 61 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 62 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Imko 1. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Imko 2. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Imko 3. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Imko 4. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Imko 5. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 4 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato, Zase na 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 10 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 18. Hlasujeme v částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijata.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 zdrželi se. Zamítnuto. Jury 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Jury 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 4, druhá část. Druhé pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto, libo 6, část 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 9, část druhá, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Libe 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 21 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 26 pro, proti, zdrželi se přijato, liber 27 pro, proti, zdrželi se přijato, liber 28 část 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Imko 2 pro, proti, zdrželi se přijato, Imko 8 pro, proti, zdrželi se přijato, Imko 15 pro, proti, zdrželi se přijato, Imko 19 pro, proti, zdrželi se přijato, Imko 22 pro, proti, zdrželi se. Přijato IMKO 24 pro, proti, zdrželi se. Přijato 26 pro, proti, zdrželi se. Přijato IMKO 29 pro, proti, zdrželi se. Přijato IMKO 30 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní budeme hlasovat závěrečně elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 hlasů pro, jeden se zdržel, takže blahopřejeme. A nyní se dostáváme k další zprávě paní Sartory a agentura pro evropský GNSS. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro? Ano, jste všichni připraveni? Výborně, takže 47. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 48 a 49 společně jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 50, kdo je pro, proti, zdrželi se to bych si rád ověřil elektronicky, takže elektronicky kontrolujeme pozměňovací návrh. Číslo 50 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 15 pro, 24 proti, takže pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 9 a 10 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 51, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 54 a 57, unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 12 pro, proti, zdrželi se, přijato 13 pro, proti, zdrželi se, přijato 55 a 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 14 a 23 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Rozpočtový výbor, pozměňovací návrh 1, když rozpočtovou kontrolu, je pro, proti. Teď jsem neviděl, jak zvedáte ruce, prosím ještě jednou, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kont 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, padá. 50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 proti, zdrželi se přijato, 58 pro, proti, zdrželi se přijato, 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Amendment 59 with the oral amendment by the rapporteur in fact... Poznáčená 59, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 60, kdo je pro, Opět tady máme ústní pozměňovací návrh pro, proti, kdo se zdržel, schváleno 61, opět s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je proti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, to je schváleno. 52 e, tedy odpadá, takže teď pozměňovací návrh 24, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Další, potom trojka, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 25 a 40 společně, kdo pro, proti, kdo se zdržel, hlas, eh, schváleno. Kompromisní jedna, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Dvojka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní eh, trojka to je schváleno, poznat na 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to odpadá, takže teď 67, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to, to, ne, ne, to není odsouhlaseno, 68, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to také není schváleno, 68, druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, také není schváleno teď, pardon, teď tebe druhá část, tedy to je, e, není odsouhlaseno, třicítka pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, třicet jednička pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, kompromisní pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, pozměňovací návrh 34, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 35, pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 36, pro, proti, e, schváleno. Pětka, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 37 a 38 společně hlasujeme. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď eh, opět budget control 6, ne, pardon, ne, to odpadá, takže jdeme na pozměňovací návrh 39, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 41 a 15 dohromady, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, teď opět eh, z kontrolního výboru, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. To eh, je zamítnuto. Pozměňovací návrh 42, 43, 44 pos, eh, do, dohromady. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to schváleno. Teď tedy jdeme dál až na 73. Poznávací návrh 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Budget control 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 13, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 14, pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Poznávací návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Dvojka, kdo pro, proti, schváleno. E, čtyřka, pro, Eh, pozměňovací návrh 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo je, eh, se zdržel, schváleno. Teď trojka, kdo je pro, proti, kdo se pozor, 45, ne, 45 eh, to odpadá, protože jsme přijali pozměňovací návrh 4. Teď pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Schváleno. A 46, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď tedy budeme hlasovat elektronicky, to je k těm pozměňovacím návrhům, které byly přijaty. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 pro, jeden se zdržel. Eh, čili je to schváleno. Teď máme ještě čtyři poznací návrhy k, roz, k rezoluci, k usnesení. Poznací jedna, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Dvojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Trojka, pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Čtyřka, pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď eh, budeme hlasovat eh, o celé pozměněné textu usnesení. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasováním. 39 pro, jeden se zdržel. A teď budeme hlasovat o těch meziinstitucionálních jednáních. Tady potřebujeme mít absolutní většinu. E, opět zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, jeden se zdržel, takže eh, blahopřeji. Tím se dostáváme ke konci hlasování. Děkuji vám všem za pomoc a za laskavou přítomnost a teď můžeme postoupit k dalšímu bodu, což je eh, program Kopernikus. Možná, eh, že nejprve eh, dovolím těm z vás, kteří chcete odejít, abyste během minuty tak učinili. Feel like this. Jestli chcete si teď povídat o výsledku hlasování, tak prosím mimo tuto místnost, protože máme ještě body na programu. Okay, we can start the discussion on the... Takže můžeme zahájit diskusi o programu Copernicus. Dovolte, abych přímo dal eh, slovo eh, paní Rašída Daci. Ne, pardon, pardon, omlouvá se pan předseda. Já se, pane Prody, já se vám opravdu velmi omlouvám. Ne, pochopitelně pan Prody z SND Eh, je zpravodaj a potom teprve eh, dostane slovo další řečnice. Pane Prody, já se vám omlouvám, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych na úvod řekl, že ten, eh, to nařízení Kopernikus, na které už dlouho čekáme, se nám dostává na stůl až teď. Je to v důsledku některých procesních eh, zdržení, včetně překladu. Kromě toho komise potřebovala pochopitelně také počkat na to, aby měla k dispozici výsledky jednání MFF, tak aby se mohla podívat na to, jaký bude rozpočet pro Galila a pro další období předtím ještě, než mohla postoupit eh, k programu Kopernikus. Eh, eh, to všechno souvisí pochopitelně s nařízením a také s financováním věcí týkajících se vesmírného výzkumu eh, toto dosie, proto teď skutečně musíme posoudit velice rychle, protože pokud to neschválíme před volbami, tak to bude mít dopad na celý tento program a průmyslová odvětví a také lidé, kteří pracují v těchto odvětvích, tím budou negativně ovlivněny. Některé smlouvy nebudou dokončeny eh, včas, eh, dojde k odkládání nejrůznějších věcí a také eh, budeme muset předělávat roční rozpočty. Nemůžeme i nadále dávat byrokracii možnost, aby věci zdržovala je potřeba, abychom dodržovali termíny, například eh, věci týkající se operability satelitů. V této době eh, krize jakékoliv další prodlevy, co se týče vydání tohoto eh, nařízení, stále ještě budou situaci zhoršovat. Proto bych se velice rád na vás na všechny obrátil s tímto urgentním vzkazem. Pokusme se schválit ty věci, které nebo pokročit v těch věcech, které jsme již schválili. Myslím, že bychom neměli v žádném případě obětovat tu dobrou práci, která již byla učiněna navzdor, protože se jedná o sektor, který je velice strategicky důležitý jak pro další rozvoj, tak také pro bezpečnost našeho území a našich občanů. Chtěl bych k tomu říct jednu věc e, související s finanční budoucnosti tohoto programu. Uvědomme si, že ta kampaň, kterou já jsem zahájil na obranu GMES eh, v rámci MFF, nebo respektive diskusí o tom multi, multi, eh, víceletém eh, programu finančním, eh, tam jsem hovořil o tom, že budeme potřebovat eh, při nejmenším stejný obnos, jako jsme měli v předcházejícím období. Dostalo se mi ujištění od, od rady a také od některých poslanců, ale přitom jsme zjistili, že to není pravda, že dojde o snížení o 35 až 37 přičemž ty závazky z těch bývalých rozpočtu byly zachovány. Pokud eh, komise schválí tento program, eh, komise v tom smyslu hovoří a zatím jsem neslyšel nic proti tomu, tak by to měla být priorita pro naší Evropskou unii a já si myslím, že to má skutečně obrovskou přidanou hodnotu jak pro zemědělství, pro životní prostředí, pro zdravotnictví, pro bezpečnost a pro celou řadu dalších s tím souvisejících politik. Eh, Pokud tedy skutečně se jedná o prioritu, tak nemůžeme nadále spochybňovat nejrůznější investice, které vyžadují stabilitu Eh, při přinejmenším po dobu aspoň 15 až 20 let, pokud to má přinést nějaké plody na trhu. Mám tím na mysli další rozvoj vědy a konkurenceschopnosti. Proto si myslím, eh, proto již delší dobu eh, navrhuji, že předtím, než vyprší platnost ta stávajícího nařízení, proto se obracím na příslušné zainteresované stanice žádosti, aby se finance skutečně vyřešily to nové nařízení je eh, jiné ve srovnání s tím starým, eh, když jsme tedy měli ještě ten program, který se jmenoval Kopernikus, ale GMES, Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti. Ve své zprávě jsem se pokusil eh, provést jakousi restrukturalizaci této zprávy tak, aby více odpovídala Eh, tomu nařízení GMES. Přidal jsem k tomu několik návrhů týkajících se veřejných zakázek, eh, které přímo odvozuji od programu Galileo a nařízení, které upravuje fungování Galilea také ve vztahu eh, k práci Evropské vesmírné agentury. Myslím si, že ty základní věci tady jsou politika týkající se údajů a také řízení Vzhledem k tomu, že se jedná o komunitní program, který financují eh, daňoví poplatníci v Evropě, myslím si, že je důležité, když se rozhodujeme o tom, jakým způsobem máme investovat eh, příslušné eh, finanční zdroje, tak je potřeba zajistit, abychom měli příslušnou kontrolu, která zůstává v, v kontextu veřejné zodpovědnosti. Co se týče této zodpovědnosti a úlohy, který, kterou hraje EISA. Tady já jsem přidal do toho nařízení vlastně úplně stejná ustanovení, která nacházíme i v tom nařízení GMES, pouze jsem to připra- eh, přizpůsobil tomu novému, tenomu, novému stádii. Myslím si, že se nemůžeme obracet eh, na eh, naše občany s tím, aby zaplatili po druhé za získávání těchto dat, když už jednou za ně zaplatili. Myslím si, že i nadále se setkáváme v této souvislosti s problémy v oblasti eh, konkurenceschopnosti, jestliže eh, země mimo Evropskou unii mají zdarma přístup k údajům, které jsou naprosto zásadní pro celou řadu eh, podniků eh, v Evropské unii a na vnitřním trhu. Já navrhuji, abychom měli eh, zajištěna určitá reciproční eh, ustanovení ve vztahu ke třetím zemím. Myslím si, že to je krok dopředu a velice rád se o tom budu s vámi dále bavit. Bylo by dobré, kdybych se, kdybychom dosáhli Pardon, nemyslím si, že by bylo eh, dobré vytvářet nějaký vnitřní, nějaké vnitřní jádro těch eh, základních uživatelů a kromě nich by byly teda různé orgány, které by neměly žádné rozhodovací možnosti. Myslím si, že bychom měli mít určitou síť pro distribuci dat, tak jak ji eh, navrhuje asociace severního regionu protože si myslím, že všichni koneční uživatelé by měli mít přístup k, k údajům, které souvisejí s Kopernikem. Cílem toho všeho by mělo být, pardon, eh, Nereus. Eh, myslím, že bychom eh, se měli pokusit vytvořit samostatný trh. Já bych chtěl ještě jednou říci, že velice rád si vyslechnu vaše názory a velice se těším na cené připomínky svých kolegů. Děkuji vám. Děkuji, děkuji, pane Prody, a teď dám slovo paní Fošída Daty. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji, pane Prody. Já bych eh, chtěla poblahopřát panu Prodymu za vynikající práci, kterou odvedl na této zprávě. A také to, že s ním zcela souhlasím nejenom pokud jde o většinu dalších návrhů, ale také to, abychom byli bdělí, pokud jde o financování. Já myslím, že ty problémy, eh, na které upozornil, jsou prostě realitou, kterou musíme zohlednit. Ale je tu jedna část, která by se dala ještě prohloubit, abychom vyjasnili role všech aktérů a aby se všichni, včetně Eh, veřejného soukromého sektoru účastnili na tom, čemu teď říkáme Kopernikus. Jinak pokud jde o rozsah působnosti, tak eh, zpravodaj vyjasnila roli komise a pokud jde o ukazatele, tak eh, pan Prody navrhuje některá zlepšení, aby byly užitečnější tyto ukazatele a ať už, aby to byly tedy ukazatele užitečné a účinné. Dále tento program by samozřejmě mohl být dalším zdrojem eh, a eh, určitou hybnou silou dalšího růstu. Také eh, jsem ráda, že je tu jedna tedy dimenze, která byla někdy se trochu zdálo, že komise zapomínala na to, že průmysl je stěžení pro růst v Evropě. Myslím, že některé návrhy by se daly pořád ještě trošku vyjasnit, ale pořád zůstáváme tedy ve stejném směru, na stejné vlně jako pan zpravodaj. Pokud jde o tedy kosmický, eh, kosmické odvětví, vesmírné odvětví, tak to má eh, svoji eh, roli. A pokud jde o politiku dat, tak pan zpravodaj se kloní k reciprocitě Samozřejmě toto nemůže nikdo spochybnit, protože data mají být vyměňována s partnery a to znamená, že my musíme mít eh, přístup zase k jejich datům, jinak to eh, nemá smysl. Eh, takže, ale hrozí to, že to vyvolá určité interpretační problémy. Takže musíme jasně zarámovat tuto koncepci reciprocity a musíme vyjasnit tuto formulaci tak, aby tam byly nějaké podmínky třeba eh, rovné hospodářské soutěže, protože nechceme, aby byl evropský trh zaplaven eh, bezplatnými daty ze zahraničí. Takže toto musíme zdůraznit a je důležité, abychom na to přistoupili. Ale samozřejmě jinak ty otevřená, ta otevřená data musí zůstat bezplatná. Eh, chci také zdůraznit roli Evropské vesmírné agentury. Tady se trošku Eh, samozřejmě modifikovala ta role, ale nesmí žádným způsobem zásadně ohrozit tuto agenturu. Jinak se vracím k své kritice role komise v některých eh, otázkách. Nemůžeme nahradit eh, soukromou iniciativu tam, kde je, protože jsou to další sektory, pouze v některých případech mají lepší výchozí pozici pro svou, eh, pro svou účast. A eh, samozřejmě, že eh, by bylo pokrytecké dávat vesmírné agentuře příliš velké množství úkolů. Důležitá je také kontrola ze strany Evropského parlamentu, je to demokratická kontrola určitých kroků, jsou to určitá prero... Jinak pan zpravodaj zohlednil tuto otázku, ale myslím si, že bychom měli jít ještě dál. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní Daty. A nyní si vezmu slovo sám, jakožto stínový zpravodaj pro skupinu ALDE. ALDE tedy vítá tento návrh komise týkající se programu Kopernikus. Souhlasím s mnohým z toho, co řekla paní Daty. I já blahopřeji našemu zpravodaji panu Prodemu k jeho skutečně eh, významné práci eh, ve vztahu k tomuto tématu. Nechci zacházet do přílišných podrobností, ale souhlasím s tím, že by měla být určitá omezení, pokud jde o bezplatný přístup k datům pro zejména nebo například ty země, které nepřispívají jenom na základě principu reciprocity. Pan zpravodaj navrhl, že by měly existovat sítě na distribuci dat, které by zlepšily přístup pro malé a střední podniky a národní a regionální orgány. Upozornil bych však na jednu věc týkající se organizace programu. Tu návrhu komise Evropská eh, vesmírná agentura není eh, tady tedy tou hlavní, eh, tím hlavním zadávacím orgánem, ta hlavní eh, pravomoc je v rukou komise. Musíme eh, samozřejmě se zamyslet nad tím navržen, nad tou navrženou organizační strukturou, aby nedocházelo k žádnému zdvojování a k žádným prodlevám při implementaci programu. Byl bych rád, kdybychom tuto záležitost ošetřili i v průběhu jednání, která nás čekají. Takže já děkuji za slovo a teď předám slovo panu Tošenovskému. Ne, moment. Omlouvám se. Paní Anderstate dostane slovo. Jako první. Thank you, chair. I assure you that... Děkuji. Ujistuji vás, že je pouze ctí, eh, když jste se mě spadl s panem Tošenovským, vůbec mi to nevadí. Chci vyjádřit svoji ochotu pracovat eh, jak se spravodajem, tak se stínovými spravodaji. A eh, jsem přesvědčena, že dospějeme k dobrému výsledku. Myslím si, že ten směr Evropské komise je povzbudivý. Spolupráce, otevřenost, to jsou dobré věci pro Evropskou unii, unii a je to to, co nám dává síl, sílu takže je velmi dobré, že to eh, Evropská komise eh, takto zdůrazňuje. To, že Evropská komise předkládá k diskuzi i otázku vlastnictví eh, dat a přístupu k datům, to je dobré, ale měli bychom ty návrhy pečlivě zvážit, jinak já upřednostňuji volný přístup k údajům a volný pohyb informací. Ovšem, delegovat komisi pravomoc rozhodovat o omezeních přístupu, to je téma, na kterým se chceme ještě dále zamyslet. Chtěla bych výsledek, který podporuje inovace, který podporuje malé a střední podniky a regionální eh, orgány, také integraci Evropské vesmírné agentury, ESA. Myslím, že tady už je spolupráce, která funguje a pomáhá mnoha členským státům a doufám, že tedy výsledek bude nakonec takový, že bude více dat eh, eh, k dispozici více lidem, protože to může být základem naší plodné spolupráce i do budoucna. Děkuji, Amelie. A nyní dávám slovo panu Tošenevskému. Cedo. Já bych také chtěl velmi ocenit eh, zprávu, kterou pan profesor Prody eh, velmi aktivně eh, zaštítil a, a vstupuje do ní. Já nechci opakovat slova svých kolegů, protože s mnohými s těmi souhlasím. To, co považuji za důležité, je, aby v rámci Koperníka jako nového nebo programu s novým jménem, abychom skutečně neduplikovali eh, ať už finanční částky anebo činnosti. A myslím si, že eh, velmi zásadní je koordinace eh, těch vesmírných podvýzkumných aktivit, které jsou už financovány z evropských, evropských peněz. Jsem přesvědčen, že by to měla být ta největší snaha, abychom zjednodušili tu administrativu natolik, aby se data dostávala velmi jednoduchou formou a s, jasným, eh, s jasnými eh, podněty, ať již jsou to komerční data nebo, nebo obecně přístupná z tohoto programu. Eh, myslím si, že by nemělo také smysl, abychom zakládali další řídící struktury, agentury, které potom budeme mít velmi velký problém, abychom Eh, tuto koordinaci udrželi. Jsem přesvědčen, že by stálo za to eh, využít již eh, funkční agentury GSA k tomu, co by mohla na své, ve své činnosti vykonávat, tak abychom skutečně neduplikovali nejen, nejen činnosti ale, a financování, ale i tu administrativní stránku věci Mnohé z toho již bylo řečeno, takže nechci opakovat a ubírat již eh, čas odpoledních hodin. Eh, velmi rád eh, se budu účastnit jako stínový zpravodaj za ICR spolupráce s panem profesorem Prodym a považuji to také za velmi, velmi důležitý program, tak abychom jasně, jasně řekli, kam se má směřovat s tímto vysměným výzkumem. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Děkuji, pane Tošenovský. Jak víte, eh, toto eh, eh, dosie spadá pod 49, čili máme k tomu také názor rozpočto výboru. Paní Kavu k tomu nám něco řekne, ona je také členkou našeho výboru. Kavajo, pardon. Já bych chtěla um, Eh, říci panu Prodymu to, co již zaznělo z úst eh, těch stínových eh, zpravodajů. Souhlasím s většinou těch věcí, co se týče rozpočtu. Existuje tady 3,766 ehm, milionů Eh, eura, které jsou eh, k tomu určeny, eh, čili co se týče rozpočtového výboru, rádi bychom, rádi bychom zajistili, aby to skutečně tento program měl adekvátní financování ale současně s tím pochopitelně musíme také chránit další evropské programy, takže ten rozpočet je daný, je pevně stanovený a v tom našem eh, stanovisku říkáme, že jakékoliv budoucí eh, povinnosti by eh, měly potom se odvíjet také od těch stropů, které jsou stanoveny Jinými slovy, potřebujeme zajistit to, abychom eh, měli dostatečné finance k dispozici, aniž bychom tím eh, nějakým způsobem ovlivňovali další programy, které potřebujeme také financovat. Toto je věc velice důležitá z hlediska rozpočtového výboru. Eh, druhý bod Eh, odpovídá tomu, co eh, říkali kolegové. To se týká řízení a zprávy. Myslím si, že v tom návrhu komise je toto stanoveno velice vágně. Já si myslím, že bychom měli mít eh, takový pevněji stanovený model zprávy a řízení. Kromě toho bychom byli rádi, kdyby parlament měl k dispozici více informací o tomto programu, tak abychom mohli sehrávat důležitější úlohu při dalším vývoji tohoto programu. Myslím si, že komise by nám měla eh, ty eh, všechny tyto informace eh, poskytovat včas eh, a to se týká i různých rizik, která mohou s tím souviset a měřeného výkonu. Děkuji, paní Kavaljo. Eh, pardon. Pan Glante ještě chtěl slovo, prosím. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl říct několik slov a poděkovat panu kolegovi Prodymu nikoli Romano prodymu, já jsem se e, přeřekl, samozřejmě je to kolega Vittorio Prody, ale Roman byl také, že? Tak, otázka politiky dát v rámci GMS jsme o tom diskutovali, bylo se o volném a otevřeném přístupu, nyní je to komise formuluje trochu příkřejším způsobem. Myslím si, že když něco financujeme evropskými daňovými prostředky, tak bychom neměli znovu zatěžovat uživatele, kteří jsou daňovými poplatníky. Na druhou stranu chce také apelovat na nás, abychom jemně dolaďovali kompromisy, abychom nelikvidovali nějaké stávající podniky, které mají stávající struktury, abychom tam nemuseli potom zasahovat prostřednictvím fondu pro přizpůsobení se globalizaci, takže potřebujeme najít dobrý kompromis. A potom otázka výměny dat například z USA, volně pro obě, obě strany, oběma směry. Dobrá, ale bylo by dobré se také podívat na to, jaká jsou to eh, data, když eh, od nich dostanu data eh, s určitým rozlišením a poskytnu jim s jiným, tak to není úplně férové, takže Eh, to je důležitá věc. A také jsem si nechal vysvětlit projekt tzv. satelitních radarových stanic. A mohou vytvořit ve vesmíru takovou nějakou datovou dálnici, abych k tomu možná udělal pozněvací návrh, že bychom tedy data z Koperněku měli eh, k dispozici 24 hodin denně, to by byl velice zajímavý aspekt. Každopádně těším se na další spolupráci, doufám, že to, doufám, že to všechno stihneme včas, že e, vystačí peníze na postavení e, satelitů, to asi postačí, ale u těch ostatních věcí možná ještě budou trochu rozpočtové problémy. Děkuji. Děkuji panu Glantemu. A nyní má slovo komise. Pán Šultebro, prosím. Eh, yes, good afternoon. Eh, dobrý den. Rád bych na úvod poděkoval panu Prodymu za jeho zprávu. E, ve své zprávě se zabývá mnohou, mno, mnohými velice zajímavými otázkami, kterým bude potřeba se věnovat e, již e, vlastně vychází z některých ustanovení z nařízení GMES a myslím si, že to by mohla být dobrá cesta ke k souhlasu eh, všech institucí, včetně rady. Myslím si, že eh, také celá eh, řada kolegů hovořila zde o tom, že se snížil rozpočet ve srovnání s tím, co původně se požad, bylo požadováno. My z toho žádnou velkou radost nemáme na jedné straně. Hovořili jsme o tom s příslušnou agenturou, rozhodli jsme se, že odložíme některé aktivity a agentura se rozhodla, že k nám přidá 1,6 milionu euro eh, na tyto programy a s tím si myslím, že budeme schopni náš program eh, financovat. To je dobrá zpráva, i když eh, ten rozvoj té další generace zřejmě bude trošičku odložen až na další desetiletí. Co se týče eh, datové politiky, tak eh, tady ta otázka reciprocity eh, je otázka, kterou upřednostňuje celá řada řečníků. Komise by něco takového ale nepodpořila, protože reciprocita by byla ku prospěchu pouze jedné země a to je Čína. Čína je jediná země nebo bude mít komparativní počet satelitů, eh, takže výsledkem by bylo to, že čínské, čínská data by potom zaplavila úplně evropský trh a eh, výsledkem by bylo to, že eh, naše činnost v této oblasti, to znamená získávání dat, by byla omezena, protože všude by byla čínská data, takže proto nejsme E, také, jak řekl pan Glante, je potřeba mít na paměti i naše vztahy se Spojenými státy. Spojené státy nám e, Evropské unie, Evropské unii již celou řadu desetiletí poskytuje zdarma data a myslím si, že by bylo velice obtížné teď k ním obrátit se zády a říct jim, data si můžete od nás brát, ale budete za ně platit. Souhlasím s panem Glentem také v tom, že je potřeba, aby kvalita těchto dat byla srovnatelná a předtím, než odsouhlasíme jakoukoliv výměnu dat se, se Spojenými státy, prověříme eh, celou tuto otázku a pokusíme se eh, ukázat, eh, dokázat, že skutečně hodnota těchto dat je srovnatelná. Co se týče garancí, myslím si, že skutečně by měla data i nadále být poskytována zdarma. Děkuji. Děkuji komisi. A teď pan Prody, který to zhrne. Děkuji. Chtěl bych poděkovat všem kolegům kteří eh, si prostudovali tento návrh eh, velice dopodrobná. Musím říci za sebe, že jsem optimista. Jsem přesvědčen, že se nám podaří dosáhnout eh, odsouhlasení v rámci tohoto poměrně krátkého časového rámce, který máme k dispozici. Rád bych také zdůraznil, že Kopernikus, podobně jako GMES, je program velice důležitý. Mě vesmír až do nedávné doby až tak moc nezajímal. Ale eh, vzhledem k tomu, že výbor pro životní prostředí si dalo za cíl eh, zajistit takový program, který by umožňoval měřit eh, únik eh, uhlíku z lesů, myslím si, že to je přesně jedna z takových věcí, které GMS, teda nyní Kopernikus, je schopen zajistit. Eh, já jsem tedy přesvědčen, že skutečně to je dobrý nástroj a že to je nástroj, který i v budoucnosti bude to eh, důležitý nástroj také eh, pro eh, ten systém obchodování s emisemi a také nám umožní lepší měření klimatických změn, takže skutečně se jedná o věc naprosto zásadní. Je velice důležité, aby tento nástroj byl k dispozici co nejdříve a aby byl dán k dispozici komukoliv, kdo bude mít o tento program zájem. Co se týče reciprocity, eh, eh, nejedná se o reciprotu ve stejnou dobu, abych to tak řekl. Eh, Spojené státy nám poskytovaly data, aniž by za ně něco čekali. Čili já si myslím, že by bylo skutečně dobrým vychováním tyto věci mít na paměti. Budeme v této věci spolupracovat. Myslím si, že je důležité, aby tyto věci se provedly skutečně rychle, tak abychom byli schopni dokončit eh, práci na tomto dokumentu eh, ještě během tohoto funkčního období. Je to naprosto zásadní protože Kopernikus je zásadní nástroj a musíme ho mít k dispozici co nejdříve. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, pane Prody. Eh, já jenom ještě vám chci říci, že pozměňovací návrhy můžete předkládat do 22. října do 12 hodin v poledne to je e, všechno. Další e, jednání budeme mít 4. listopadu e, ve 3 hodiny. A 5. listopadu potom budeme pokračovat od 9 hodin ráno tady v Bruselu. Děkuji vám, přeji vám příjemný večer a teď tady zůstanou pouze koordinátoři. Eh, zahájíme eh, výbor koordinátorů, schůzi koordinátorů, eh, jakmile nás opustí všichni ti, kteří na, tuto schůzi, na této schůzi nemají co dělat. Děkuji.